začátku příštího zasedání, pokud nebudou žádné námitky eh, proti dnes přijatým usnesením, pak budou tato usnesení sdělena příslušným grémím. Dámy a pánové, jsme na konci velmi